Okay, hello everyone. Dobré odpoledne, začneme s dnešním jednáním. Chci přivítat paní ministrině zdravotnictví Rumunska, která zastupuje toto důležité, tento důležitý rezort v rámci předsednictví. A samozřejmě, jak je tradiční, jak je zvykem, tak eh, navštívila naší komisi, aby tu představila rumunské priority předsednictví, toho, z čeho chce, dos, chtějí dosáhnout do konce tohoto mandátu. Samozřejmě, že nás čeká ještě hodně věcí, které nás eh, maximálně zajímají v oblasti zdravotnictví, takže vaše návštěva je očekávána s velkým zájmem. No a nebudu již protahovat úvod a požádám vás o váš o projev představení priorit rumunského předsednictví, prosím. Paní předsedkyně, drzí poslankyně a poslanci Evropského parlamentu. V oblasti zdravotnictví bude Rumunsko pokračovat úsilí o posunutí priorit eh, Evropské unie. Eh, v různých oblastech, které mají dopad na eh, eh, evropské pacienty i zdravotníky. Jedním, jednou z hlavních priorit je zaručení přístupu ke zdravotnictví pro všechny evropské občany. Program rumunského předsednictví zahrnuje celou řadu prioritních témat, například rezistence vůči antibiotikům Eh, očkování, přístup pacientů k lékům, mobilita pacientů v Evropské unii a digitální zdravotnictví. Všechny, eh, všechna témata navržené Rumunskem jsou předmětem eh, aktualizace a mají také zlepšit přístup pacientů ke zdravotnickým službám. Drazí poslanci a poslankyně, vážní posluchači. Dovolte mi, abych vás seznámila s některými, s některými prvky tohoto programu, včetně opatření, které chceme uskutečnit eh, v, v, v rámci našeho programu. Pokud jde o hodnocení zdravotnických technologií, takzvan, takzvané Health Technology Assessments, tak to je, eh, je jeden z hlavních eh, bodů. My my prosazujeme pokračování eh, vyjednávání o eh, eh, tech, zdravotnických technologiích. Jsme přesvědčeni, že jak pacienti, tak i zdravotnické systémy mohou využít konsolidovaného přístupu na úrovni Evropské unie, pokud je o hodnocení zdravotnických technologií. I když je, existuje určitá polarizace stanovisek v rámci rady, pokud jde o působnost a fungování, tak všechny delegace podpořili nezbytnost spolupráce na úrovni Evropské unie. Jsme si všichni vědomi toho, že nás čeká nelehký úkol, ale jsme přesvědčeni vynaložit veškeré potřebné úsilí tomu, abychom splnili naše cíle. Náš přístup spočívá v tom, abychom pokračovali v jednání na technické úrovni eh, v specializovaných technických skupinách rady, tak aby debata postupovala co nejrychleji. Budeme informovat na, eh, v, zejména na radě eh, v červnu 2019 Eh, do té doby jsme zorganizovali eh, celou řadu jednání i s producenty, s výrobci eh, léčiv a zdravotnických technologií. A jakožto předsedkyně rady tohoto rezortu se budu snažit být naprosto nestraným zprostředkovatelem těchto jednání. Další prioritou rumunského předsednictví je um, antimikrobiální rezistence s tím související infekce. To je eh, velmi významné téma pro členské státy, zejména v kontextu toho, kdy eh, zaznamenáváme nárůst této rezistence, a to v důsledku iracionálního používání a konzumace antibiotických výrobků chceme proti těmto problémům bojovat a budeme podporovat jak v průběhu předsednictví, tak i později veškeré in, relevantní iniciativy v této věci. A v březnu 2019 předsednictví zorganizuje ministerskou schůzku eh, s tématem nadcházející kroky směřující k tomu, aby se Evropa stala zónou osvědčených eh, dobrých postupů v boji proti antimikrobiální rezistenci. Eh, budou se účastnit i zástupci veterinárního sektoru a eh, vědeckého výzkumu. Budeme se snažit identifikovat nezbytné kroky pro zlepšení prevence na národní i evropské úrovni. Na základě výsledků této konference pak navrhneme soubor závěrů o boji proti eh, antimikrobiální rezistenci a infekcím z nemocnic. A v souladu s přístupem One Health Approach je rumunské předsednictví připraveno zajistit adekvátní koordinaci pro přípravu společného postoje na, i na mezinárodní úrovni. Pokud jde o očkování, tak předsednictví chce eh, přispět ke zlepšení prostřednictvím eh, výměny osvědčených postupů, tak abychom eh, zvýšili míru pokrytí vakcínami a zabránili tak ohrožení veřejného zdraví. V Kluž na Poce v Sedmihradsku zorganizujeme workshop ohledně zajištění optimálního pokrytí očkováním. Na tomto jednání budou pozváni různí odborníci zodpovědní za národní očkovací programy, stejně tak jako ministři eh, příslušných rezortů v členských, členských zemí i v rámci eh, jeho evropské sítě. A eh, Kromě toho eh, také Mezinárodní zdravotnická organizace, UNICEF a další světoví aktéři. Máme hledat společný přístup mezi kandidátskými státy a členskými státy, eh, pokud jde o vakcinace, identifikovat společné překážky a eh, zajistit optimální pokrytí vakcinacemi a boj s tou váhavostí vůči vakcínám. A e, předpokládáme neformální diskuzi také, e, včetně řešení situace neočkovaných osob a kroků, které mají být přijaty k tomu, aby vznikl evropský rejstřík e, očkování. Pokud jde o přístup k léčivům, tak Eh, rumunské předsednictví bude nadále pokračovat ve strategické rozpravě o přístupu pacientů k léčivům a inovativním eh, terapiím. A eh, to tak, aby abychom usnadnili tento přístup, zejména abychom usnadnili přístup k kvalitní léčbě pro všechny. To bude na agendě neformálního ministerského zasedání v Dubnu v Bukurešti. Na témže jednání ministru zdravotnictví bude také téma mobility pacientů, které se bude řešit v kontextu hodnocení stavu směrnice 2014 roku 2011 o právech eh, pacientů eh, při přeshraniční zdravotní péči. Zejména se budeme snažit identifikovat Eh, možnosti zlepšování eh, péče o pacienty do eh, věky, věku 80 let, aplikace směrnice 2004 z roku 2011. Kromě toho budeme sledovat a monitorovat přístup pacientů k Eh, léčbám v jiných členských státech v případě, že v jejich vlastním členském státě tato terapie neexistuje a pacient potřebuje k němu přístup. Eh, a kdy přístup k této léčbě u něj doma je eh, nemožný nebo složitý. To jsou takzvané orphan drugs, neboli orfany, kdy, což jsou nemoci, které se vyskytují v, pouze v malých procentech um, například jednoho pacienta z 50 tisíc. A kromě toho je tu téma digitalizace v oblasti zdravotnictví, což bude rovněž významným tématem pro rumunské předsednictví, které zorganizuje zasedání na ministerské úrovni. Eh, otázka e-health událost, která bude zorganizována s Ministerstvem pro telekom, telekomunikace a DG Connect. Budeme věnovat zvláštní pozornost onkologickým pacientům. Vzhledem eh, k rostoucímu počtu těchto chorob na evropské i světové úrovni. Zorganizujeme v Buku, Bukurešti zasedání, na které přizveme respekt, eh, všechny experty v oblasti zdraví, zejména ehm, v kontextu kontroly a prevence eh, rakoviny. Budeme se zabývat společnými opatřeními eh, předcházení a léčby rakoviny a představíme fungování Rumunska v jednotlivých evropských akcích a role národních orgánů včetně úvah o možnosti vytvoření Evropské aliance předcházení rakovině. Jedny z nejdůležitějších událostí, ehm, které budou za našeho předsednictví v březnu, například ministerská schůzka, která se bude zabývat dalšími kroky, jimž máme transformovat Evropskou unii v tedy oblast osvědčených postupů v boji proti antimikrobiální rezistenci. To je zasedání, které už jsem zmínila a v jeho souvislosti budeme mít eh, eh, také vypracování závěru rady. A eh, dále v Bukurešti se bude konat také zasedání šéfů lékařských služeb, zubařských služeb, kdy budeme řešit zabezpečení eh, a eh, zdravotní eh, pokrytí a pojištění pacientů. Dále budeme mít zasedání, na jehož agendě se budou řešit takové otázky jako univerzální přístup k léčivům, léčba hepatitidy v kontextu aplikace směrnice 2004-2011 po šest, šesti letech platnosti. V květnu 25. budeme řešit program eh, vakcinace na evropské úrovni v kontextu hrozeb veřejnému zdraví. A 4. června se sejde pracovní skupina a následovat byl i sem, sem, seminář vládních expertů o výměně osvědčených pra, praktik v oblasti prevence rakoviny a pak budeme řešit e-health a digitální otázky. Drazí poslanci a poslankyně, paní předsedkyně, ačkoliv mandát Rumunska bude poznamenán některými historickými událostmi, jako například Brexit, a, a výsostně důležitou událostí, kterou e, jsou evropské volby a schvalování víceletého rámce, jsme si přece vzali velice ambiciozní úkol. Buďte nám prosím partneři e, v této naší snaze, v tomto našem úsilí. A samozřejmě vás chci vřele pozvat do Rumunska. Děkuji vám za tuto prezentaci. Paní ministrině, která jistě vyvolá dodatečné připomínky a e, otázky. Uh, first round. Takže nejprve první kolo. Otázky od koordinátorů či jejich zástupců na dvě minuty. Máte řečnickou dobu a poté dáme slovo zase paní ministrině, aby odpověděla. Pak proběhne druhé kolo dotazů kdy i další poslanci budou mít čas v jedné minutě položit svou otázku. Nejprve pan Belet, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, vítejte, paní ministrině. Všechno nejlepší eh, do nového roku a hodně štěstí ve vašem předsednictví. Říkala jste, že jste ambiciozní, nastínila jste priority svého předsednictví a já myslím, že se shodneme eh, na tom, že jsou to priority nejenom vaše, ale i priority Evropského parlamentu, takže vás v nich budeme podporovat. Vy jste mluvila o tom, že to je ku prospěchu občanů a pacientů a na tom se také shodneme. Paní Valiana řekla, eh, že jde o celé portfolio, které je pro Evropský parlament nesmírně důležité, zejména pak pro náš výbor. Mám dvě konkrétní záležitosti, na které bych se vás chtěl zeptat. A za prvé, priority to jsou tedy vaše priority i naše, jak už jsem říkal, ale co pak rozpočet, co peníze? Samozřejmě, že v současném víceletém finančním rámci víme, jaké peníze k dispozici máme, ale co bude po roce 2021? Víme, že vyjednávání neskončí do letošního léta. Každopádně vy jste důležitým hráčem, tak se chci zeptat, zda podpoříte priority parlamentu, pokud jde o program zdraví, zda ho podpoříte v plné šíři, také pro příští období VFR. Můžeme s vaší podporou počítat, že bude udržen samostatný program zdraví, který dostane mnohem více peněz, než kolik se v tuto chvíli předpokládá. Můžeme s vámi počítat. A druhá věc. Mluvila jste o mobilitě pacientů, že to je jedna z priorit vašeho předsednictví a samozřejmě, že to také podporujeme. Já jsem náhodou byl zpravodajem pro provádění přeshraniční zdravotní péče pro směrnici a dnes jsme to tady schválili velikou většinou v našem výboru. Příští měsíc o tom budeme hlasovat na plenárním zasedání. Jde zde o pacienty, zejména ty, které, o ty, kteří mají chronická či vzácná onemocnění. A my jsme dnes eh, řešili to, že je potřeba vytvořit specializovaná centra pro vzácná oznamocnění po celé Evropě. Nemluvíme o nových centrech, nýbrž o těch, která již nyní existují, aby se mohla s pomocí dalších prostředků více zaměřit na onkologická či jiná chronická nebo vzácná onomocnění. Můžete tento cíl podpořit, můžeme s vámi počítat, eh, aby došlo k posílení mobility pacientů ve prospěch všech občanů v Evropě. Děkuji a ještě jednou hodně štěstí do 20. předsednictví. Děkuji. Nyní paní Serbo. Děkuji. Takže v první řadě paní ministrině vás chci přivítat u nás na výboru. Popřát vám hodně zdaru na 6 šesti měsících a chci vám poděkovat za úvodní projev. Eh, chci se zeptat na téma týkající se obezity. Mácké předsednictví zařadilo boj proti dětské obezitě mezi své priority, což mě nesmírně těší. A chci, abyste mi eh, sdělili, zda se bude diskutovat o těchto tématech i za rumunského předsednictví a zda budete pracovat i s finským předsednictvím na vypracování nového akčního plánu eh, k dětské obezitě. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Nyní pan Pěka, prosím. Děkuji bardzo. Děkuji vám. Vítám paní ministrině velice srdečně. Představila nám eh, velice eh, široký a podrobný záběr, zamýšlený záběr rumunského předsednictví v tomto semestru a já mám k tomu dvě otázky. Eh, první se týká současných průběžných záležitostí legislativních a druhá se týká budoucnosti. K té přítomnosti. Eh, začátkem roku 2018 eh, Evropská komise představila návrh pracovního programu, který se týkal lékařských technologií. Šlo o posílení spolupráce mezi členskými zeměmi a konec duplikací, tedy aby se pracovalo na dvou místech na jedné věci. Evropský parlament příslušné návrhy eh, potom přijal před eh, třemi měsíci a de facto náš přístup byl poměrně ambiciozní. A pokud vím, tak rada stanoviska v této zprávě parlamentu ne zcela sdílí. Čili zajímal by mě, je šance podle vašeho názoru, že v tomto semestru by došlo ke konsensu v radě k tématu této legislativní zprávy, které se týká těch lékařských zařízení a výzkumu. A druhá věc je namířená do budoucnosti, tedy druhá otázka. Máme před sebou důležitý problém, velký problém. Umělá inteligence v medicíně. Eh, je to tedy buduristické, futuristické, ale máme už tedy takové eh, eh, stroje, které jaksi vybavené jsou inteligence, které třeba pečují o seniory. Zajímalo mě, jestli rumunské předsednictví například by nezvážilo to, že by se spustila diskuse o právním rámci využívání umělé inteligence v medicíně. Myslím, že je to velice důležité a také si myslím, že je to technologicky tak složité, že by eh, nebylo dobré, kdybychom se probudili až pozdě, až ta umělá inteligence v praxi bude realitou. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Ruiz, prosím. Děkuji. A zdraví vás, paní ministrině, vítejte. Přeji vám a vaší zemi u příležitosti tohoto prvního předsednictví hodně úspěchu. Zmínila jste program velmi ambiciozní celou řadou priorit a já se chci vrátit k některým z nich. Takže prvně vy jste hovořila eh, o antimikrobiální rezistenci a to je priorita už delší dobu v Evropě v oblasti zdraví. Celá řada expertů se domnívá, že by se z toho mohla stát dokonce významnější hrozba než rakovina. Takže to má zásadní, eh, zásadní důležitost. Parlament schválil v loňském roce zprávu Kaldenbach s velmi důležitým usnesením k tomuto tématu, eh, které se opírá o celou řadu čísel o Evropského centra pro prevenci nemocí. 40 miliony pacientů v Evropě se nakazí eh, infekcemi související s léžbou a 7 z nich přijde o život v důsledku těchto eh, eh, infekcí. Jak chcete tuto situaci zlepšit? Hovoří se o osvětě, eh, jak mezi profesionály, tak i pacienty. Ale možná bychom měli v omezenějším množství používat antibiotika, mít nějaké možná i tarifní politiky, cenové politiky, které by tomu napomáhaly. Na limská borelioza, jenom telegraficky, 800 tisíc evropských občanů trpí touto chorobou a i tady eh, je důležité pokročit. Chcete zařadit tuto věc eh, mezi eh, programy, včetně doporučení akčních plánů rady a dále máte samozřejmě naší plnou podporu, pokud jde o ty vzácné choroby a orphan drugs. Samozřejmě máme ten pilotní pro projekt 2020 30. Eh, experti z tohoto pilotního projektu jsou vám k dispozici, aby vám pomohli, abychom mohli eh, skutečně dát nový impuls této politice pro 30 milionů evropských občanů, kteří trpí těmito vzácnými chorobami. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Pan Ek, prosím. Vielen Dank, Frau Děkuji vám, paní eh, předsedající, vážená paní ministrině, vítám vás ve výboru. Já jsem se dostal do parlamentu v roce 2014 rumunským poslancům, zastupcům komise a prezidentovi Johannesovi jsem v Rumunsku vždycky vždycky eh, dával otázky, které se týkají eh, psů, kteří se potulují eh, po ulicích a tak dále. Eh, čili mám dojem, že se tam nestalo vůbec nic a doufám, že tedy i vy snad konečně odpovíte na mé otázky. Už v roce 2014 eh, tady byl předán kilometr dlouhý dopis Eh, přičemž eh, zhruba 150 metrů eh, jeho byly děti rumunské, které měly špatné zkušenosti právě s těmito potulnými psy. A to, co se tam psalo, to skutečně bylo srdcervoucí. Zajímalo by mě, paní ministrině, co chcete dělat právě proti této traumatizaci kterou utrpěli mnozí Rumuni, zejména tedy děti, vzhledem ke krutému zacházení s těmito psy, které viděli na vlastní oči. Eh, druhá otázka. Zatímco potulní psy eh, nejsou eh, očkovaní proti vsteklině a nemají čipy, vyplývají z toho otázky, které se týkají zdraví rumunských občanů. Co s tím budete dělat? A třetí otázka, eh, proč vaše země nadále provazuje tento brutální způsob zacházení s toulavými psy. To skutečně ohrožuje image eh, Rumunska eh, i v souvislosti s negativními událostmi, k nímž došlo. Není vám to, nebo je vám to pořád ještě jedno? Děkuji. Omlouvám se, pane Ekautepu. Byl jste na řadě vy, teď máte tedy slovo. Děkuji, paní předsedkyně, to nevadí. Děkuji, paní ministrině, za úvodní vystoupení. A děkuji za to, že jste nastínila priority vašeho předsednictví. Když hovoříme o mobilitě pacientů a o vzácných onemocněních, tak to jsou priority také tady v Evropském parlamentu, takže doufáme, že v tom dosáhnete pokroku. A navážu na to, co říkal pan Belet. Zajímá mě to tež. My jsme tady vlastně schválili materiál k mobilitě pacientů, takže si počkám na vaši odpověď na jeho otázky a přidám další dvě témata, kde upřímně řečeno v posledních pěti letech tato Evropská komise příliš nejednala, nečinila, byla velice pomalá ohledně řady témat, která se týkala zdravotnictví a Zkrátka tato komise nebyla nejaktivnější. Ovšem je důležité, aby každé předsednictví bylo aktivní a zajímá mě, co hodláte podniknout u dvou témat. Jednak antimikrobiální rezistence, o které hovořila také paní Rýs. Víme, že již v roce 2017 nepřipravila komise akční plán k AMR respektive připravila, ale eh, vyznělo z něj, že Evropa by měla být eh, nejlépe připraveným regionem v této oblasti na světě, ale bohužel se následně nic moc nestalo, takže by mě zajímalo, zda chcete nějak posunout eh, diskuzi v radě a v členských státech, aby k nějakým konkrétním krokům na evropské úrovni došlo, aby Evropa opravdu byla tím regionem s nejlepšími postupy, pokud jde o AMR a podobně endokrinní disruptory. Budeme o tom eh, dnes mluvit eh, odpoledne, odpoledne s Evropskou komisí. Loni v listopadu připravila komise sdělení a Jedna věc, kterou my jsme si tady schválili v sedmém eh, environmentálním plánu, bylo, že v roce 2018, tedy loni, zajistíme minimal, minimalizaci expozici, expozice endokrinním disruptorům. Takže to je součástí sedmého environmentálního rámcového plánu, ale komise s tím vůbec nic nedělala, takže my bychom očekávali, že předsednictví Rumunska se zasadí o to, aby se tato témata stala prioritou a aby Evropa měla opravdu strategii, která nás přivede na cestu vedoucí k životnímu prostředí bez toxických látek. Děkuji. Tak, jak vidíte, tak toto tady vypadá, když si pozveme předsednictví. Uslyšíte také o tom, co například komise neučinila. Tak prosím, máte slovo, paní ministrině. Já odpovím ohledně toho, co bude dělat Rumunsko. Začneme panem Beletem. ale samozřejmě předem vám chci všem poděkovat za vaše otázky s tím, že cíle, které Rumunsko představilo a připravilo na, to, na toto předsednictví jsou eh, skutečně, se těší vašemu zájmu, což mě těší. Pane Belete, takže vaše otázka. Když se bavíme o Eh, cílech Rumunska eh, v kontextu našeho předsednictví, tak eh, jsme mysleli například na přístup ke zdravotnictví pro každého evropského občana. A v rámci svého mandátu jsem se, jsem se narazila na celou řadu problémů týkající se léčby pacientů se vzácnými chorobami. A když jsem viděla direktivu, směrnici tedy Evropské unie a diskuzi, uh, sledovala jsem diskuzi uh, k té zprávě, kterou parlament schválil v září, tak jsem si uvědomila, že je na čase, abychom něco udělali a že něco můžeme udělat. Když se hovořil o tom, abychom podpořili ty centra excelence pro léčbu vzácných chorob, tak to je opravdu důležité. Já vás ujišťuji, že jakožto předsedkyně to z plného, z celého srdce podpořím, tuto podporu. Protože o tyto pacienty skutečně lze eh, pečovat, lze jim pomoci. Takže já vás chci ujistit o eh, maximální spolupráci ze své strany. Pokud jde o rozpočet, eh, víceletý finanční rámec, tak já podpořím výbor, pokud jde o lepší alokaci zdrojů Eh, pro zdravotnictví. Konec konců to budete dělat asi i vy sami, protože eh, zdravotnictví potřebuje lépe, lepší financování v celé Evropě. Protože přece občané mají právo eh, na zdravotní péči. A nyní paní Serbu, paní poslankyně já vám chci tedy poblahopřát eh, k vašim iniciativám v oblasti eh, péče eh, o zdraví dětí a, o to, aby se jim dostávalo dobré, aby jim byla, pro ně byla zajištěna dobrá strava, dobrá výživa. Akční plán boje s dětskou obezitou se nyní chýlí ke svému konci. To bude v roce 2020, kdy má být finalizovaná jeho implementace. A my zatím nemáme na programu předsednictví tento cíl. Ale nicméně budu, budeme spolupracovat s finským předsednictvím, aby se eh, tato iniciativa nějakým způsobem posunula dál. Eh, a jsou tu i určité dobré zprávy z naší země. Teď hovořím tedy z titulu své funkce eh, rumunské ministrině. Změnili jsme eh, vzdělávací zákon. Díky němuž ministr školství, a který se stává ministrem, vlastně ministrem, eh, partnerem ministerstva, ministerstva zdravotnictví, a kdy se vypracuje nový školství školní, školský program, v rámci kterého se bude podporovat zdravé stravování ve školách. A to vás určitě potěší. A co se týče HIT, čili e, toho, toho, toho posuzování zdravotnických technologií, tak jak jsem řekla již ve svém úvodním projevu, rumunské předsednictví si vytyčilo úkol pokračovat ve vyjednávání ohledně návrhu nařízení o HIT. Je to jedno z pěti prioritních eh, témat, které Rumunsko má v oblasti zdraví. Jak pacienti, tak zdravotní systémy by mohli těžit z této konsolidace. Naším cílem je pokračovat ve vyjednávání na technické úrovni v rámci specializovaných skupin rady a dospět maximálnímu pokroku v těchto rozpravách. Rumunsko vás bude eh, informovat, bude informovat o pokroku v červnu na eh, Lucemburské radě. A ještě je tu jeden aspekt, a to je aspekt časový ne, že by to bylo nějaké spoždění, e, protože komise předložila návrh e, e, v lednu 2018, ale potřebujeme delší čas tomu, abychom tyto návrhy harmonizovali. A já bych si skutečně přála, abychom v této oblasti pokročili, abychom se mohli i sejít s protěžky v členských státech právě za účelem co největšího pokroku. Dále umělá inteligence. Jste jste zaznamenali, že jednou z priorit Rumunska je i e-health a digitální zdravotnictví. A já doufám, že eh, předmětem našeho zájmu budou právě témata 12. až 15. června na tom eh, semináři v Bukurešti, na té zkusce o digitálních otázkách a mně se líbí eh, ten váš podnět, pane poslanče. Jaká byla další otázka? Paní Rys. To se týkalo eh, antibiotické rezistence. Přednedávném VHO publikovala 10 hlavních zdravotních hrozeb na globální úrovni a antimikrobiální rezistence byla na jednom z prvních míst na hlavních důvodů, hlavních hrozeb eh, evropskému, Evrop, Eh, zdraví, kromě samozřejmě ještě virových onemocnění, chřipky a tak dále. A 1. března 2019 bude zorganizována v Bukurešti konference týkající se právě toho, aby se z Evropské unie stal prostor osvědčených postupů potírání eh, v oblasti potírání makrobiální rezistence. A tato konference, na níž budou přizváni i ministři z členských států, navrhne i závěry týkající se této rezistence plus souvisejících eh, nemocničních infekcí. Proč to říkám? Protože když jsme představili toto téma, bavili jsme se eh, eh, také o nejenom o zdraví, ale také zemědělství. Ti hlavní aktéři tedy jsou i ze zemědělství, protože chceme, ale my se chceme bavit konkrétně o těch infekcích, které člověk může dostat eh, v rámci nemocniční péče. A hledáme určité způsoby implementace akčních plánů, jak řekl pan poslanec, společných plánů, abychom nezůstali pouze jaksi u nějakých plánů na papíře. Protože když se díváme na poslední statistiky z posledních let, tak za rok 2018 eh, skutečně ty nemocniční infekce narostly eh, do alarmujících rozměrů. Eh, pokud jde o limskou boreliozu, tak eh, tady legislativní návrhy, které se toho týkají, jsou kompetenci komise. Komise by se pak mohla bavit o legislativním eh, textu na toto téma a přijít s příslušným návrhem. ještě pan poslanec Ek. potulní psy. To nechystáme, že by byla součástí naší eh, agendy v současné době. Je to samozřejmě zajímavé téma a hodně eh, v diskuzí se o tom vede, eh, protože to není na, mé, na mém programu, tak vám řeknu jen svůj osobní názor. Já jsem, patří mezi lidi, kteří adoptu, adoptují psy, tři psy a dvě eh, kočky, tedy potulné, jsem adoptoval. A pokud jde o akční plán týkající se eh, antimikrobiální eh, rezistence, máte pravdu, z roku, do roku 2017 byl vypracován plán, který byl přijat um, členskými státy v zájmu boje proti um, to, te, tomuto problému. A my jsme si říkali, že bychom měli jaksi vytvořit fórum, na kterém se všichni sejdou a všichni společně budou moci probrat uh, další kroky. Uvedu příklad eh, toho, co třeba dělá s tím Rumunsko. Eh, v minulý rok v říjnu na vládní úrovni bylo přijato rozhodnutí, jim jsme vytvořili meziministerský výbor, mezirezortní výbor o boji proti antimikrobiální rezistenci. A máme na základě toho vypracovat akční plán. s konkrétními kroky a opatřeními. A ještě, ještě navážu další zkušenosti rumunskou. První důležitý krok, který jsme přijali v uplynulých letech, minulých letech, bylo, aby jsme vůbec uznali, že máme problém a abychom si uvědomili, že je potřeba dělat víc než dřív. Takže jsme nesmírně otevření různým podnětům. Po této konferenci samozřejmě budou představeny nějaké závěry. Na tuto konferenci vás zveme. Doufáme, že budete nám stát po našem boku aby, se, aby z toho eh, vznikly nějaké opravdu konkrétní a měřitelné výstupy. A další otázka, endokrinní disruptory. Tady očekávám strategii Evropské komise. Víc vám k tomu nemůžu říci. pořádku questions. Uh, this time each of you. Druhé kolo otázek eh, maximální eh, řečnická doba jedna minuta. Pan Bušoj. na ministru, bine a venit. Paní předsedkyně, paní ministrině, já jsem nesmírně rád, že jste tu. Kromě, já se chci připojit k eh, tomu, k té vizi pana Beleta. Je opravdu důležité pro budoucí program zdravotní péče, aby bylo bráno vážně to, co odhlasoval parlament, to znamená, aby eh, narostly rozpočtové zdroje. I eh, mě se, já jsem rád, že mezi vašimi prioritami je očkování, protože opravdu znepokojené, do jaké míry rostou, eh, cho, roste počet výskyt chorob třeba v Itálii, v Rumunsku a jinde, chorob, kterým by se dalo předcházet očkováním. Takže měla by existovat nějaká společná komunikační strategie vůči občanům eh, ohledně strategie očkování. A pokud jde o eh, o vyhodnocování eh, zdravotnických technologií, tak bych byl rád, kdyby rumunské předsednictví bylo ambiciozní, možná, aby usilovalo i o nějakou celkovou dohodu a případně využití evropských fond, fondů při výstavbě těch tří regionálních rumunských Eh, nemocnic, aby nehrozilo, že přijdeme o tyto eh, prostředky, z kterých by v konečném důsledku těžili zejména pacienti. Um, thank you. Děkuji. Nyní paní Kabeson Ruiz. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní ministre, ministrině za nastínění vašich priorit. Pokud jde o hodnocení zdravotnických technologií, to je dobře, že to je jedna z vašich priorit. Můžeme tedy říci, že doufejme, je to věc, která bude dokončena během tohoto eh, mandátu. Je potřeba tuto otázku více podporovat, co možná nejkonstruktivněji. Návrh Evropského parlamentu se maximálně snažil přiblížit postoji eh, rady. My věříme v konstruktivní dialog, věřili jsme mu a doufám, že nejde k zablokování, jako tomu bylo u jiných iniciativ. Eh, bulharské předsednictví eh, považovalo tuto věc také za prioritu Nevím, eh, tady teď už mluvíme o otázce zásobování eh, léky. Zítra o tom budeme hlasovat v Evropském eh, parlamentu a já doufám, že i zde rada postoupí maximálně rychle, abychom dali na evropský trh co možná nejdříve k dispozici generické léky, kde už vyprší certifikáty. Další eh, z našich eh, priorit eh, jsou vzácná onemocnění, kdy dochází ke zbytečným úmrtím. Myslím, že bychom měli zvýšit výzkum. A pokud jde o homeopatii, tak si myslím, že je potřeba pozměnit směrnici, protože homeopatika jsou považována za léky, byť nemají potvrzenou účinnost. Takže by mě eh, zajímal váš názor a ještě prosím o názor na vymícení hepatitidy v EU. Tak ve španělštině to zřejmě trvá déle se vyjádřit. Eh, teď vystoupí opět pan Pěcha, prosím. Okay. Nikoliv tedy, dobře. Takže v tom případě paní Sir Pirik. Děkuji. Paní předsedkyně, paní ministrině, děkuji, že jste dorazila. Všichni jsme tady hovořili o antimikrobiální rezistenci a u nás to byla jedna, priorit, jedna z priorit holandského předsednictví ve své době. Dnes dopoledne jsme hovořili o tomto tématu také s vaším kolegou, ministrem eh, Slyšeli jsme o plánované konferenci a já doufám, že v Evropském parlamentu budou poslanci, kteří by mohli ceným způsobem k této konferenci přispět. Vím, že ministři již byli jako zástupci svých vlád na tuto konferenci pozváni, ale myslím, že by bylo velice užitečné, kdyby se mohli zúčastnit také někteří europoslanci napříč politickými stranami. Dále preventivní medicína a malé děti. Jedná se o další nesmírně důležité téma a zajímalo by mě, co chcete v této oblasti konkrétně podniknout. Spalničky například eh, jsou to v podstatě současná onemocnění, ale na druhou stranu zbytečná. Děkuji. Nyní pan Parnie. Paní ministrině. Paní předsedkyně, drazí kolegové, jak eh, bylo připomenuto v dalších příspěvcích, tak tady je jasná priorita a to je přístup k inovativním léčivům pro děti, eh, kteří mají vážná onemocnění. A samozřejmě, že farmaceutický eh, průmysl určuje ceny na základě ekonomické kapacity trhu. A například eh, lék proti hepatitidě C eh, eh, stojí 50 tisíc eur v, ve Spojených státech a 700 v, v Evropě. Takže <laughs> to není možné, musíme přijmout evropskou legislativu. A tak, aby tyto inovativní medicíny nebyly jenom spotřebním zbožím jako cokoliv jiného, ale aby to vy, vycházelo eh, ze skutečné potřeby nemocných. Takže prosím, eh, zajte znovu eh, novou směrnici ohledně transparentnosti stanovování cen léčiv. Jak víte, Evropská komise stáhla svůj návrh legislativní iniciativy v prosinci 2014, vzhledem k tomu, že se zdálo, že nedojde k dohodě v rámci rady. Přitom je to zcela zásadní otázka, kterou považuji za naprosto nezbytné řešit. Thank you too, Mr. Barnier. Děkuji, pane Barnier. Nyní pan Zany. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně, za možnost položit otázku. I já bych chtěl říci, že souhlasím s těmi, kteří zmiňovali zranitelné skupiny obyvatelstva, zejména pak děti. Teď nemám na mysli pouze infekční onemocnění a očkování, což jsou samozřejmě záležitosti nesmírně důležité a zajímá mě, co nám na to řeknete, ale chci se zmínit o přístupu k léčivům. V případě dětí, například jde o děti, které trpí eh, eh diabetem, jejich počet roste pro řadu rodin, je obtížné vypořádat se s finančními dopady léčby cukrovky. Pak je tady problém obezity. Je potřeba eh, se soustředit i na osvětu v této věci, ale to je jenom jedna součást problému. Také se chci zeptat, zda vaše předsednictví chce udělat něco pro starší občany. Základní léčiva, přístup k těmto léčivům právě pro starší lidi. Například tak, eh, aby si mohli dovolit léky na snížení krevního tlaku. Umírají ještě stále v Evropě lidé, protože se nemohou příslušnou léčbu dovolit. Děkuji. Děkuji. Paní Galant. Tak fru odfárande, o tak fru minister. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní ministrině, děkuji za to, že jste dorazila a děkuji za důležitý dialog, který s námi vedete. Vzala jsem na vědomí, že se chcete věnovat otázce dětí, aby děti měly přístup ke kvalitní zdravotní péči, aby panovala v této oblasti rovnost a těší mě vaše úsilí. A v této souvislosti dvě otázky. Za prvé, Eh, hormonální disruptory. Vy jste říkala, že očekáváte, že komise představí akční plán, že na něj čekáte, ale říkám si, že možná hm, můžete také čekat poměrně dosti dlouho, vzhledem tomu, že komise postupovala velice pomalu v této věci. Takže jak vytvořit společnost, kde nebudou eh, existovat vysoké nebezpečné hladiny hormonálních disruptorů v životním prostředí. Všechno to trvá velice dlouho, přitom jsou tady studie, které ukazují na přímou vazbu mezi hormony eh, v oblasti v období růstu a určitými onemocněními na straně druhé. Je tady jasná korelace a chtěl bych, aby předsednictví s tím něco udělalo, by ukázalo odhodlání a větší míru iniciativy. Myslím, že potřebujeme legislativu, která bude horizontální povahy, abychom občany ochránili a tento problém vyřešili. Takže otázka na vás. Chcete trochu pošťouchnout komisi, aby pokročila ku předu? A pokud jde o děti, ještě druhá otázka. Vy jste říkala, jaké jsou vaše priority. Jsou to ovšem oblasti, kde děti nemají stejný přístup léčbě jako dospělí, například léčba onkologických onemocnění. Co s tím chcete dělat? Eh, domnul Stanesesku. Nyní pan Stanesesku. Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní ministrině, takže v první řadě mi dovolte, abych i já vás přivítal na půdě Evropského parlamentu. A vítejte eh, v naší malé rodině, již je výbor Envy. Téma očkování je pro mě taková srdcová záležitost v plynulých letech, protože víme, že Rumunsko je jednou ze zemí, v níž jsme viděli nárůst v posledních letech určitých chorob, které jsme považovali už za vymícené, nebo minimálně byly minimalizovány. Ale tento jev probíhá nejenom eh, celkově na evropské úrovni, ale i dalšími kolegové jsou tím znepokojeni. Takže já se vás chci zeptat na něco velmi praktického, konkrétního. Vím, že, jak jste řekla, jedna z vašich priorit je vakcinace. Co hledám na nedávné doporučení rady, pokud jde o navýšení pokrytí, pokrytí očkováním, tak se chci zeptat, jakým způsobem navrhujete, abychom identifikovali modality implementace na navržených opatření na úrovni Evropské unie? Děkuji. Acesta eh, a fost eh, ale tím jsme se dostali ke konci druhého kola. Dávám vám mám slovo, paní ministři. Takže já bych začala panem Kristianem Bušojem a to poslední otázku. Chci vás ujistit, že eh, skutečně eh, Rumunsko si přeje, aby se eh, dostavily ty tři regionální nemocnice a že eh, budou eh, postaveny za přispění evropských fondů. My si to přejeme a nepřijdeme o to tu příležitost, kterou nám Evropská unie nabízí. Takže ano, uděláme to, co je nezbytné. Vratím, vracím se k první otázce týkající se očkování. Ano, skutečně je to jeden z hlavních cílů, které Rumunsko prosazuje v rámci předsednictví. V tomto smyslu zorganizujeme, jak jsem řekla, v Kluž na Podce v květnu pracovní eh, seminář, který se bude týkat vakcinace a možností zvýšení pokrytí právě v kontextu hroze veřejnému zdraví. A ještě jednou připomínám, že eh, očkování eh, to a patří eh, spolu s antimikrobiální rezistencí mezi tu první desítku hlavních hrozeb, které identifikovala Světová zdravotnická organizace. Takže spolu se s pozvanými odborníky budeme hledat co nejlepší řešení na to, abychom opravdu nějakým způsobem posunuli věci abychom napomohli výměně eh, dobrých postupů mezi specialisty. Otázka expertízy. A chceme rovněž identifikovat strategie a opatření, jimiž eh, zvýšíme míru pokrytí. V kontextu migrace je nezbytné, aby existovala eh, propojenost informací o očkování mezi členskými státy. By existoval jednotný rejstřík. Což souvisí s tím, na co zeptal pan Tanasesku. Musíme jasně identifikovat překážky, které brání eh, tomu optimálnímu pokrytí očkováním. Rovněž musíme uvést do praxe všechny osvědčené postupy, které se osvědčily v některých zemích. A tady vás chci informovat o rumunské iniciativě z loňského roku, z května, kdy jsme spolu se specialisty z VHO a zástupci UNICEFu zahájili kampaň očkování, takovou kampaň ode dveří ke dveřím v těch chudých oblastech, kde lidé nemají automaticky zajištěný přístup k informacím o očkování. Jsme začali obcházet jednotlivé domácnosti a je pravda, že v loňském roce v kontextu nárůstu některých chorob v, v Rumunsku jsme začali řešit, jak eh, se zabývat tím, jak na to byla to skutečně eh, nebývalá zkušenost, jedinečná, která eh, se dostala i na eh, program UNICEFu a VHO jakožto osvědčený postup. Protože například v tom jednom společenství, kde bylo pokrytí očkování pouze 30%, jsme se dostali na 90%. Tím, že jsme tam šli s psychologi, epidemiologi a dalšími a vysvětlovali jsme jednotlivým lidem prostě tě tak, že jsme šli opravdu od domu k domu. A tyto příklady budeme probírat i v květnu na té eh, na tom eh, semináři nebo konferenci, abychom eh, mohli tyto postupy přeskoumat, abychom opravdu mohli dělat nějaké konkrétní věci. Abychom mohli bojovat s tím, s tou antiočkovací tendencí. A k, skutečně každým, každými eh, zvýšením o de, pokrytí o 10% jsme eh, zachránili tisíce lidí, takže to je skutečně něco, co se počítá. Dále pokud jde eh, znovu o HIT, pane Bušoj, jak jsem mi řekla, Rumunsko chce dosáhnout maximálního pokroku. Náš cíl je dost ambiciozní, bavíme se totiž i o čase. Návrh byl zaslán v lednu 2018, takže aby se to probralo, potřebujeme k tomu eh, víc času ale vynasnažíme se, povedeme bilaterální diskuze i s mými protěžky na toto téma. A ještě něco, co se týká té komunikační strategie k očkování a dalších věcí. Samozřejmě je to v kompetenci členských států, ale já jsem přesvědčena, že když dáme dohromady specialisty, tak snadněji identifikujeme, najdeme řešení eh, eh, tohoto problému. Přišla bych ještě k diskuzi na téma toho, že pan ministr navrhl že v rámci té konference o antimakrobiální rezistenci v březnu, kdy jak říkám, my se zaměřujeme na ty eh, nemocniční infekce, ale to neznamená, že by zástupci eh, ze zemědělství a životního prostředí nebyli důležití. Takže ještě jednou vám říkám, že jste zváni, abyste se dostavili. Nejenom eh, vy, ale i další, protože myslím si, že opravdu bude se o čem bavit a ty závěry, které z toho vzejdou, jsou naprosto zásadního významu. Právě proto vás chci nyní oficiálně pozvat. Myslím, že můj kolega ministr už tak asi učinil dříve. Ještě pan poslanec Parňo. Není v kompetenci rady navrhovat legislativní iniciativy v oblasti transparentnosti cen léčiv. Ale ta část které, k, té, k té hepatitidě, kterou jste zmínil. V Rumunsku byly uč, učiněny velké kroky, velký pokrok tedy v oblasti léčby eh, žloutenky a hepatitidy. A eh, interferony jsou v, v Rumunsku nyní pro, propláceny jakožto eh, léčba a to je tedy něco, co mě velice těší. Ale přístup pacientů k léčivům, to je téma, o kterém se budeme bavit na neformálním zasedání ministrů zdraví. 14. až 15. dubna v Bukurešti. A na téma tohoto zasedání je právě univerzální přístup k, léč, k léčbě a zdravotní péči. Když je řeč o například pacientech dětech, tak bych zmínila, že existují národní programy, včetně národního, rumunského národního programu pro eh, cukrovku například, kde jsme nyní zařadili monitorování právě i dětí pro eh, eh, diabetes typu 1. Každopádně děkuji, že jste toto z, je, zmínili. A paní Guteland musím odpovědět podobně, jako jsem odpověděla vašemu kolegovi ohledně endokrinních disruptorů. Je to zajímavá věc. Přímě vím, víme, co se, přesně víme, co se děje ale v tuto chvíli to není v naší kompetenci. Děkuji za otázku. Pokud je o přístup k lékům, legální přístup k lékům, například onkologické eh, eh, léčby, tak je jasné, že musí být rovný přístup pro všechny, eh, všechny eh, občany, ale pokud jde o cíle předsednictví, tak v tom vždycky jde o rovný přístup všech občanů eh, ke, k veškeré léčbě. ještě pan poslanec Tanasesku v první část, eh, na první část už jsem odpověděla, ale to, jak budeme organizovat eh, ten seminář v Klužnapoka, tak tam spolu s dalšími odborníky budeme hledat možnosti implementace toho, co vzejde z diskuze na evropské úrovni. Takže ještě jednou děkuji všem za otázky a dovolte mi, abych vás ujistila, že jsme naprosto otevření všem mm, možnostem hledání eh, řešení výzev, které se vyskytnou za našeho předsednictví. A eh, doufám, že po těch šesti měsíců budete moci, být hrdí na to, co se Rumunsku podařilo. Takže mm, stůjte před nás a ještě jednou vás chci pozvat k nám do Rumunska. Já vám děkuji a přeji vám hodně úspěchů ve všech diskuzích, které budete organizovat eh, v průběhu vašeho předsednictví. Já doufám, že eh, to přinese konkrétní výsledky, které budeme později moci využít v rámci aktivitě na evropské úrovni, které se budou moci transformovat v aktivní výsledky. Děkuji vám za to, že jste se eh, zúčastnila já rovněž děkuji. Okay, colleagues, uh, next item on our agenda. Kolegové, nyní máme eh, na programu výměnu názoru o endokrinních eh, disruptorech a bude s námi eh, paní ředitelka Julika z DG Sante. Bude se to týkat endokrinních disruptorů a kosmetiky. Bude tady s námi také pan Dakunto eh, z DG Growth. A bez dalších prodlev předám slovo paní ředitelce Julika. Yeah, thank, thank you very much, uh, Madam Děkuji vám, paní eh, předsedkyně, děkuji všem. Já jsem eh, si sebou vzala drobnou PowerPointovou prezentaci, abychom eh, se mohli zabývat sdělením komise na téma k komprehensivnímu rámci pro endokrinní disruptory v EU. Nebudu to rozebírat do detailu, zejména tedy eh, vědecké definice endokrinní disruptorů a podobně, ale myslím, že je velice důležité pochopit, že máme akceptovanou definici od VTO a s touto pracujeme. Důležité je také Eh, si uvědomit, že mají tři kumulativní charakteristiky, a sice hormonální funkci, eh, negativní vliv a kausalitu mezi nimi. Jinými eh, slovy, de facto endokrinní disruptory způsobují negativní efekty v důsledku hormonální funkce. A na to se chceme podrobněji zaměřit, chceme Eh, toto definovat jako něco, co je třeba uznávat a také regulovat. Kontext a souvislosti jsou tyto. De facto vše začalo počátkem 90. let minulého století, kdy se začaly objevovat pochybnosti o těchto látkách. V roce 1999 eh, společenství přišlo s první strategií pro endokrinní disruptory, která byla implementována eh, v posledních 20 letech. Zejména v letech 2013 až 2016 se toto téma objevilo také zde v parlamentu. Byly mu věnovány dvě rezoluce o endokrinních eh, disruptorech a podobně se tím zabývaly závěry a rady o ochraně lidského zdraví a životního prostředí a přiměřeném řízení chemikálií. No a od té doby eh, vlastně je to téma velmi žhavé. Jak víte, v roce 2017 komise stanovila kritéria pro identifikaci endokrinních disruptorů, v rámci legislativy o pesticidech a biocidech. A tam tedy vznikl jasný mandát a zároveň komise se zavázala eh, přijít s novou strategií. Ta komunikace, toto sdělení eh, bylo eh, vydáno v roce 2017 a obsahuje tři závazky. Za prvé, se zabývá oblastí eh, vědecké stránky endokrinních eh, disruptorů, zejména tedy pokud se týče testování jednotlivých látek na obsah eh, endokrinních disruptorů a informace pro regulátory. Druhá část tohoto stěhní se zabývá evropskou politikou a příslušnou regulací endokrinních disruptorů, která dosud existuje. K kapitolám, které s tím zabývají, se patří EU eh, e výzkum a vývoj, eh, pokyny pro testování, eh, jak se legislativa zabývá endokrinními disruptory a jak vypadá v této oblasti mezinárodní spolupráce. A třetí bod, a pravděpodobně ten nejzajímavější a orientovaný na budoucnost, je to, jak komise chce postupovat rozvoji evropské politiky o endokrinních disruptorech. My tedy očekáváme, že nám podaří nalézt koherentní přístup a přístup, který se bude zakládat na nejmodernějších vědeckých poznatkých a zároveň bude zcela v rámci našeho inkluzivního přístupu. Já nyní stručně proberu některé z těch hlavních bodů eh, našeho sdělení v oblasti vědy. Jak jsem řekla, debaty byly zahájeny v 90. letech minulého století a ke konci 90. let došlo k nalezení souvislosti endokrinních disruptorů s některými, eh, některými onemocněními, eh, nejen lidskými, ale také eh, divoce žijících zvířat. Důležitá byla zhoda, jež byla dosažena v mnohých věcech, definice a tak dále. Některá z nich byla potom projednávána v letech 16 a 17, mimo jiné i zde v parlamentu. Například tedy definice endokrinních disruptorů je nyní eh, velice eh, běžná, stala se mainstreamem. Eh, dále se stál, jsme se zabývali senzitivitou těchto endokrinních disruptorů, zejména ve fetální a pubertální fázi vývoje. Dále možnost disruptorů narušovat endokrinní systém a e, různá a vlivy e, různých směsí disruptorů, e, kdy dochází k takzvanému koktejlovému efektu. Stále ovšem toho mnoho nevíme, například v oblasti, jak tyto disruptory přispívají k rozvoji chorob, pokud je jim člověk vystaven, také jsme debatovali také to, jak je možné stanovit eh, jaksi bezpečnou míru expozice disruptorům. No a v poslední, respektive v neposlední řadě, eh, se těmito zabí, eh, možnými testovacími metodami zabývají organizace na úrovni OECD, byly navrženy určité testy, nicméně pořád eh, nejsou dokonalé, čili je možnosti dále vyvíjet. Dále k evropské politice a regulaci endokrinních disruptorů. Čili když se vrátíme opět eh, zpátky do 90. let, tak od roku 1999 jsme financovali nebo spolufinancovali více než 50 projektů o endokrinních eh, disruptorech v rámci Evropského rámcového programu. Celkově šlo o částku věž, vyšší než 150 milionů eur. V rámci Horizontu 2020 bylo alokováno dalších 52 milionů plus doplňkové financování z různých jiných programů o zlepšení dostupnosti testovacích metod. Toto také bylo eh, ještě financování. Horizont 2020 v posledních dnech eh, definoval další eh, příspěvky a bude se nadále o tom pracovat. Tradičně také platíme různé výzkumné projekty. Pokud se týče regulační stránky, došlo k modernizaci evropské zákonu, evropského zákonodárství o chemických látkách. Dnes tedy e, evropský e, právní rámec regulující používání chemických látek patří k těm které chrání eh, lidi a přírodu prakticky nejsilněji ze všech regulačních rámců. Náš přístup je založen na zdravé vědě, na tedy eh, vědeckých poznacích na vysoké úrovni a posuzování rizik na úrovni EU i členských zemí. Dále hm, uplatňujeme princip předběžné opatrnosti a eh, samozřejmě chceme, aby na to, to, na čem se dohodneme, bylo vynucováno členskými zeměmi. Evropská unie přijala také určité kroky proti endokrinním disruptorům, různá omezení, dokonce zákazy. A existují také specifická eh, ustanovení o eh, endokrinních eh, disruptorech v legislativě o pesticidech, biocidech, vodách, REACH a lékařských přístrojích. No a pak máme obecné požadavky legislativní, například eh, kontakt eh, s potravinami a potravinářskými materiály, kosmetikou a podobně. Eh, ještě k tomu regulačnímu rámci V současné době Evropská unie pracuje na několika různých akcích s cílem vyvinout horizontální přístup k identifikaci endokrinních disruptorů. To je skutečně eh, velká výzva. A samozřejmě v rámci úsilí o vytvoření horizontálního přístupu komise pracuje na kritériích eh, pro která vycházejí z kritérií pro pesticidy a biocidy. E, také modernizujeme požadavky na data, abychom byli schopni lépe identifikovat endokrinní disruptory a také se snažíme posoudit, jak zlepšit komunikaci v rámci e, dodavatelských řetězců, čili to se týká nařízení REACH a Eh, vlastnosti látek, které tedy procházejí těmi dodavatelskými řetězci. Dále poskytujeme doplňkové nástroje, některé jsou spíše obecnější, horizontálnější, jako je třeba návrh na obecném, obecné legislativě o potravinách, včetně posuzování rizik, což nám umožňuje potom další kroky. Dalším příkladem je Evropská strategie pro plasty nebo balení zboží a také modernizace rámce BOZP. No a k mezinárodní spolupráci, tak jak vypadá dnes, je to spolupráce multilaterální, já už jsem o tom hovořila. Je to faktor, který je důležitý pro vývoj mezinárodně uznávaných testovacích metod, ale samozřejmě eh, je to důležité také na úrovni VAO, strategického přístupu k mezinárodní, k řízení eh, chemických látek a environmentální programu OSN a VTO. Máme bilaterální kooperaci, zejména se Spojenými státy, Kanadou, Japonskem a Čínou, kde eh, usilujeme o to, aby naše regulace eh, byla postavena podobným způsobem. A ty uvedené země, to jsou jenom příklady. Jak to tedy bude dál s evropskou politikou o endokrinních disruptorech? Tak eh, komise a to by bylo dobře zdůraznit, že je nadále odhodlána chránit své občany a e, životní prostředí prostřednictvím fungujícího společného trhu. Eh, uznáváme, že se nám podařilo dosáhnout eh, významného pokroku v posledních 20 letech, ale samozřejmě musíme pokračovat dál. A dále rozvoj našeho strategického přístupu, který bude eh, založen také na principu předběžné opatrnosti. Chceme dosáhnout dalších cílů, jako je minimalizace celkové expozice vůči endokrinním disruptorům, urychlení rozvoje prostřednictvím naší výzkumné základny, protože je spousta věcí, které dosud nevíme, a dále chceme podporovat aktivní dialog se všemi zúčastněnými stranami. Pokud se týče chystaných kroků, komise se zavázala Eh, že spustí průřezovou kontrolu, eh, která se bude snažit identifikovat eh, endokrinní disruptory v různých oblastech. Dále chceme klást další otázky, které se týkají neexistence horizontálních kritérií, zejména tedy to, že máme různé regulační důsledky v případě výskytu endokrinních disruptorů. Je to vlastně poprvé, kdy se Evropská komise snaží eh, tuto problematiku pojmout horizontálně. Budeme využívat nové informace z příslušných studií, ale také data a důkazy, která vznikla eh, z průběžných a již dokončených vyhodnocení. Například no, Nyní vyhodnocujeme eh, vliv eh, kontaktu eh, disruptorů s potravinami. Čili tato kontrola, tato akce bude spuštěna letos, bude mít tři měsíční veřejné konzultace, bude mít konzultace také s vybranými zainteresovanými stranami. No a toto vlastně všechno začne v horizontu týdnu nebo několika málo měsíců. Dále, jak už jsem řekla, se budeme zaměřovat na konsolidovaný a zjednodušený přístup k nejmodernějším vědeckým poznatkům. Máme zde tedy závazek zejména se zabývat těmi mezerami v současných poznatcích a v rámci horizontu Evropa je, jsou k tomu vyčleněny tedy určité prostředky. Cíl číslo 3, to je ten takzvaný inkluzivní přístup. To znamená, že chceme jednat s vědci, zainteresovanou veřejností a dalšími zainteresovanými stranami Jedním z těch fórum, fór bude eh, výroční fórum o endokrinních disruptorech a to by se mělo poprvé sejít ještě v tomto roce. Také chceme vystupňovat podporu práci OECD a pracovat tedy se mezinárodními organizacemi. Zajímavé je možná také to, že budeme pokračovat eh, ve výzkumu možností, jak zapracovat endokrinní disruptory dostávajícího mezinárodního systému klasifikace chemických látek. To zatím využíváme pro jiné nebezpečné třídy látek, čili to by mohlo být zajímavé. Dále chceme spustit webový portál, který bude takovým centrálním kontaktním bodem eh, pro vše, co se týká endokrinní disruptorů, a dále budeme pozvat členské státy ve snaze eh, vytvářet konkrétní informační a vzdělávací kampaně. Jak jsem řekl, je to strategie, která byla schválena v roce 2018 v listopadu a v podstatě eh, v nejbližších týdnech se chystá i spuštění. No a tím tedy jsem dospěl ke konci své prezentace a samozřejmě pan eh, kolega, pokud máte zájem, vám může něco povědět o kosmetice. Yes, thank you very much. sir. Výborně, děkujeme. Takže pan Dakunto má slovo ke kosmetice. Dobré odpoledne, děkuji paní předsedkyně. Velice stručně doplním tuto prezentaci právě z hlediska kosmetiky protože podle nařízení máme povinnost provést přeskum, pokud jde o látky s vlastnostmi endokrinních disruptorů. Přeskum má podobu zprávy, kterou komise schválila ve stejný den jako, ta, jako tu prezentovanou strategii. Tato zpráva schrnuje situaci, pokud jde všech, o všechna prováděcí opatření, která provedí, provádíme ohledně nařízení o kosmetických produktech s endokrinními vlastnostmi. Toto nařízení neobsahuje eh, konkrétní ustanovení o endokrinních disruptorech, ale je tam řada konkrétních prováděcích regulačních opatření, která byla schválena proto, abychom buď to zakázali nebo omezili používání endokrinních disruptorů v oblasti kosmetických přípravků a tak zajistili vysokou ochranu lidského zdraví. Tyto látky byly zakázány nebo omezeny, buď to proto, že jsou CMR, karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, ale i v případech, kdy nejsou CMR, tak podléhají zvláštním opatřením. Každopádně výsledek je ten týž po hodnocení bezpečnosti, tak jak to provedla provedl Evropský výbor pro bezpečnost spotřebitelských výrobků, což je nezávislý orgán, který schválil také zvláštní memorandum pro endokrinní disruptory v roce 2014 souladu s definicí endokrinních disruptorů VHO a v tom posouzení rizik, které se provádí systematicky tímto vědeckým výborem, tak endokrinní disruptory jsou považovány za problematické látky z hlediska lidského zdraví a posouzení daného výboru má za to, že expozice zranitelných skupin, jako jsou děti či těhotné ženy, je rizikem. Jaká jsou tedy hlavní, jaké jsou hlavní závěry zprávy? Tak v podstatě dvojí. Za prvé, Nařízení o kosmetických výrobcích až posavat poskytovalo adekvátní nástroj pro regulaci používání látek v kosmetických produktech, které mohou být problematické či nebezpečné pro lidské zdraví, jako jsou disruptory a nabízí nástroje pro přijímání regulačních opatření podle stávajících vědeckých poznatků a také jiné akce, které by měly za cíl zakázat či omezit používání nebezpečných látek do budoucna. To znamená, tato zpráva o kosmetických produktech uvádí čtyři konkrétní kroky, které by se měly stát. Jedna komise by měla sestavit prioritní seznam potenciálních endokrinních disruptorů, které zatím nespadají pod nějaká omezení nebo zákazy podle nařízení o kosmetických výrobcích. A práce na tomto seznamu již začala. My jsme již předložili první předběžný seznam, který obsahuje látky, eh, kterou předložila pracovní skupina pro kosmetiku loni v prosinci. O seznamu se diskutovalo s členskými státy a s dalšími zainteresovanými subjekty a vědecký výbor se bude dále na přípravě seznamu podílet. A druhým krokem je to, že jakmile bude seznam hotov, což by mělo být na konci prvního čtvrtletí letošního roku, to znamená na konci března, tak komise zahájí veřejnou výzvu pro poskytnutí e, důkazů a členské státy a další subjekty, akademici a tak dále e, začnou schromažďovat vědecké poznatky. Z toho potom e, vyjde další krok. Schromáždí se ty údaje a komise připraví mandáty pro vědecký výbor, aby mohl provést posouzení nezávadnosti na základě schromážděných důkazů. A čtvrtým, posledním krokem bude to, že podle výsledků posouzení nezávadnosti potom Evropská komise, pokud to bude potřeba, schválí opatření na zvládání rizik, například v podobě prováděcích aktů, jimiž některé látky zakáže nebo omezí jejich používání v kosmetických výrobcích. Děkuji. I já děkuji vám a nyní vážení kolegové. Je to na vás, pokud máte nějaké dotazy, nebo se chcete zapojit. První vy, vy, vystoupí pan Poc. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem eh, opravdu rád, že se komise tím tématem endokrinních eh, disruptorů aktivně zabývá, že uznává potřebu zlepšit metody testování, sjednotit, zefektivnit náš přístup Eh, k těmhle těm eh, eh, látkám napříč různou legislativou, protože jedině tak budeme moci konečně identifikovat a vyřazovat z produktů ty nebezpečné, ať už jde o kosmetiku nebo dětské hračky. Jenomže to sdělení, se kterým komise přišla v listopadu, já ho prostě nedokážu považovat za strategii, po které už několik let v Evropském parlamentu voláme. Podle mě bych u strategie čekal víc ambicí, daleko větší jasnost, víc dat, měřitelné cíle a taky jasně vymezenou finanční podporu, jasně vymezený finanční rámec. Nedostatek vidím osobně i v tom, že komise příliš neřeší stávající unijní praxi, která umožňuje to, že jsou eh, eh, naše organismy vystaveny kontinuálním dávkám malých koncentrací endokrinních disruptorů, jako je třeba bisfenol Eh, bisfenol A. A tak eh, tyhle politiky prostě nejsou v souladu s nejnovějšími eh, studiemi, které jasně dospěly k závěru, že právě tyhle ty malé koncentrace mohou významně narušit a poškodit rovnováhu endokrinního systému, zejména u těch obzvláště zranitelných skupin obyvatel v průběhu ontogeneze. Komise oznámila, že bude pořádat pravidelný summit stakeholderů o endokrinních disruptorech, to je fajn, od kterého si slibuje, že přinese lepší synergii. A tady eh, je moje otázka, mně není příliš jasné a rád bych to tady slyšel, jaké konkrétní výstupy to fórum má mít, jaké bude jeho nastavení, jak chce komise zajistit vyváženou účast ze strany neziskových organizací a průmyslu, jaké konkrétní záležitosti eh, chce komise na těchto fórech řešit, protože upřímně řečeno hodně nerad bych viděl, aby se to fórum stalo jenom dalším místem pro diskuzi, která má umožnit, aby se eh, prostě ti, kterým na tom problému záleží, jenom vypovídali a místo, aby se zrychlili eh, eh, opatření a zrychlila činnost, tak se, tak se v podstatě pouze rozplizne do, do nicoty a pouze zbrzdí. Takže konkrétní informace o fungování, prosím, toho plánovaného, plánovaného fóra. Děkuji, paní předsedkyně. too. Paní Hazenkamp. Eh, děkuji, paní předsedkyně. A děkuji zástupcům komise za jejich vystoupení. Pokud je o endokrinní disruptory, to je skutečná hrozba a může to vést poškození plodu a tak dále. Přitom se tomu těžko vyhýbáme, protože tyto látky se objevují všude, v obalech potravin, v potravinách samotných, v hračkách a tak dále. A evropská legislativa nás úplně před těmito látkami nechrání. Již celé roky jsme čekali na praktická kritéria pro eh, endokrinní disruptory. Čekali jsme na strategii a já si nejsem jistá, že se nám ji dostalo. Komise hovoří o fóru a o té prověrce eh, připravenosti, fitness check a tak dále, ale zdá se, eh, že se pořád jenom eh, schromažďují informace a že se spíše díváme na věc eh, z hlediska vnitřního trhu a nikoliv lidského zdraví a její ochrany. Ještě k eh, metodám testování. Tady se chce zeptat, kolik endokrinních disruptorů bylo zjištěno a následně odstraněno z trhu. Teď mám také na mysli pesticidy. Komise začala pracovat na pesticidech a biocidech. V roce 2015 eh, jsme měli eh, k této věci mm, legislativu, která odstranila některé karcinogenní, mutagenní látky a látky toxické pro eh, reprodukci z trhu. Nicméně stále tu máme pesticidy, které jsou zcela prokazatelně karcinogenní, jako lát, například látka PBDE, mají eh, disruptivní endokrinní vlastnosti, kdy můžeme očekávat, že budou tyto látky zakázány a staženy z trhu. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Guteland. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také komisi za možnost eh, vést výměnu názorů k této velice důležité oblasti. Já souhlasím s tím, to tady řekli kolegové ohledně toho, co teď komise dělá. Určitě to nestačí, vůbec to nestačí a teď mám eh, na mysli to, že vědci už prokázali řadou zpráv eh, a výzkumů, že Endokrinní disruptory mají skutečný, reálný dopad na lidské zdraví. Jde o zranitelné skupiny, těhotné ženy, kde do, dochází k expozicím v případě vyvíjejícího se plodu, jsou tady velice závažné korelace s následnými onemocněními. A také řada pandemií a e, společenských problémů, jako je e, diabetes, e, onkologická oble- onemocnění, poškozování imunity, onemocnění mozku a tak dále. To jsou závažná onemocnění a my bychom měli proti nim bojovat mnohem účinněji. Dále zde také hovoříme o tom, že se budou připravovat opatření, budeme vést diskuzi a tak dále, ale on se ten proces jenom natahuje a to není, e, není vhodné. Potřebujeme skutečně hmatatelná opatření a legislativu. A tak vás chci, tak se vás ještě jednou zeptat, zda předložíte za komisi akční plán, zda budete mít jasné cíle, jasné harmonogramy a jasná opatření. A za druhé, proč tato zpráva nehovoří o posouzení dopadu. Přece kosmetické přípravky jsou považované za prioritní oblast. A v neposlední řadě se chci zeptat, proč nedochází k žádné změně v legislativě, která se vyžaduje pro kosmetické přípravky. E, zejména proto, že v té zprávě se hovoří o posouzení dopadu a cílů a my víme, že je potřeba aby legislativa obsahovala konkrétní ustanovení o endokrinních eh, disruptorech v souvislosti s kosmetickými přípravky. Proč tam ta ustanovení chybějí? Já si myslím, že to je nesmírně důležité pro ochranu veřejného zdraví. Děkuji. Highcout. Děkuji vám, paní předsedkyně. A děkuji také komisi za tuto prezentaci. Já vám nezávidím, upřímně řečeno protože tohle je opravdu jedna z nejbolesnějších, nejsvízelnějších složek, kterou komise předložila v uplynulých letech. Vy jste řekli v úvodu, že si vzpomínat, že vzpomínáte si na to, že máme dvě kritéria. No na to opravdu je těžko zapomenout. Na těch sedm let problémů s těmi e, případy přímo u, u soudního dvora a tak dále. Čak, takže ne, nezapomněli jsme. Já jsem doufal, že ani komise nezapomená, že si uvědomí, že musí trošku něco dohnat že je naprosto zřejmé, že průmyslové zájmy vítězí v této složce. A právě proto k tomu komise přistupuje tak neuvěřitelně pomalu až doteď. Takže když jste nakonec přišli ze strategií, tak jste eh, mohli zmínit, že, by, že je to okamžik, kdy komise okamžitě, tedy konečně ukazuje, že to bere vážně. A znovu, když se dívám na tu strategii v uvozovkách, protože těžko se tomu tak dá říkat, tak jsou to většinou nějaké fitness checky a inkluzivní přístup s fórem a komunikací. O tom se dá říct hodně. Ale já to omezím na to, co bylo slíbeno v sedmém environmentálním akčním programu, což je zákon, kterým se eh, komise musí řídit. A je tu opět mnoho spoždění, a mě by zajímalo slyšet od komise, kdy skutečně splní sliby, na kterých eh, jsme se dohodli se spolulegislátoři v rámci sedmého environmentálního akčního programu. V rámci tohoto sedmého programu se říká, že Evropská unie má vypracovat strategii pro netoxické prostředí do roku 2018. To bylo loni, jenom abych vám připomněl že to jsme také propásli, aby se minimalizovala expozice vůči endokrinním disruptorům. Kde je ta strategie? Kdy přijde? Kdy bude? A nebo znovu nedodržuje komise právo? Zádále zajistit, že roku 2020 všechny relevantní substance, včetně těch s endokrinními disruptory, budou na kandidátském seznamu v REACHi. Všechny. Vy říkáte, udělali jsme tady pokrok ve tř, u třech, čtyřech, ale všechny tyto znepokojivé látky mají být na tomto seznamu do roku 2020. Co komise udělá, abychom to splnili? A dále, do roku 2020 řešit bezpečnostní obavy ve veškeré relevantní legislativní, eh, evropské legislativě. A tady myslím, že to je opravdu bolestné. Vy jste vyměnili kritéria pouze k pesticidům a biocidům. My jsme vás kritizovali, takže řekne, jste, jste došli k závěru, že by to mělo být horizontální. A tak, jste řek, tak říkáte, potřebujeme fitness check. Ale přitom máme závěry ke kosmetice, kde říkáte, hm, tady nemusíme nařízení měnit, tady to stačí. A přitom budete dělat fitness checky k specifickým zákonům, jedna z nich je kosmetika. Takže co, budete dělat další fitness check ke kosmetice, i když jste uzavřeli, že to vyhovuje, anebo jste, eh, i když jste, eh, i když jste uzavřeli, že potřebujete horizontální kritéria k endokrinním disruptorům, je evidentní, že to neberete vážně. A všechno musí být do roku 2020. Tak proč jste neudělali ty fitness checky už před lety? A není to náhodou jen další záminka, jak spozdit skutečné kroky ohledně těch věcí, na kterých se dohodli spoluzákonodárci? Komise. Je na čase, abyste začali brát tu, tuto věc vážněji a abyste přišli s nějakými důvěryhodnějšími odpovědi, než že to probereme se stakeholdery. My víme, co, myslíme co myslíte stakeholdery. Thank you very much. Ano, děkuji za to, že jste Eh, tady tímto způsobem přispěli k rozvíření debaty a kdo si vezme slovo za komisi, paní Olejka? Ano, děkuji. Děkuji za to, že mi dáváte slovo. Děkuji za otázky. Odpovím na ty přesné. Například k tomu, na co se přál, ptal pan Poc, k tomu foru, to, jak to chceme dělat, že chceme mít inkluzivní model, který bude co nejširším způsobem oslovovat co nejširší okruh eh, subjektů jako například to fórum pro sdílení eh, dobrých postupů, kde si můžeme vzájemně od sebe učit a kde účastníci se mohou eh, vzájemně od sebe učit. Takže tohle je, je to diskuzní fórum, ale i v dalších oblastech naší komisní práce jsme viděli, že je to velice užitečné eh, z hlediska pokroku. Jestli je to strategie, nebo sdělení. Jsou tu jasné uh, přidělené eh, fondy pro výzkum. A musíme říci, že ve vešk- u veškeré práce k endokrinním disruptorům, a já jsem se tím zabývala u biocidu, pesticidu v uplynulých letech, velmi jasně vyplynulo, že některé z těch problémů v té práci souvisí s problémy, které máme s, eh, na úrovni vědeckých poznatků. Prostě ještě nám není všechno jasné. A některé ty předpoklady a prohlášení, které tu padly dnes odpoledne, myslím, že částečně spadají jaksi do oblasti, v níž prostě máme rozdíly u vědeckých posudků a není to tak zdaleka, ještě, ještě tak jasné, jak, do jaké míry endokrinní disruptory přispívají či nepřispívají k určitým chorobám. Slyšela jsem tu diabetes, rakovinu. Já bych byla ráda samozřejmě, kdybychom pokročili s těmi vědeckými poznatky. My chceme se rozhodovat i ve vztahu k budoucí legislativě aby ta rozhodnutí opravdu byla založena na vědeckých poznacích. Já vím, že to někdy bolí, že to někdy vyvolává komplikace, ale to je ten správný způsob, jak postupovat. Že tady jsou jasně přidělené fondy v oblasti dopravy, v oblasti eh, výzkumu, <laughs> abychom eh, lépe pochopili eh, ten vztah příčiny a následku u těchto věcí. další otázka, proč jsme zatím ne, ne, nepánujeme žádné posouzení dopadu. Já to, abych to řekla specifičtěji. Fitness check je prvním krokem. Ano, je to poprvé, kde se na to díváme horizontálně, napříč různými oblastmi politiky a napříč různými oblastmi regulace. Budeme eh, postupovat dost rychle. Chtěli bychom, abychom v první čtvrtletí 2020 zhruba měli již jasný obrázek toho, co stávající regulační rámec dělá, čeho může dosáhnout a čeho ne, nebo kdy eh, může uspět pouze, když to změníme. A pak bych, v, v ten moment bychom udělali posouzení dopadu. Proč jsme začali s pesticidy a biocidy? No, pr- protože to byl uh, právní závazek, ale také jsou to oblasti, které jsou poměrně jasně vymezené a i tady bylo těžké jasně stanovit kritéria, která by byla eh, skutečně neprůstřelná i z hlediska budoucnosti. Takže fitness check je první krok. na příští komise bude mít čas o tom rozhodnout a jednat na, na základě dalších, e, o dalších krocích a případně jít e, tedy směrem další regulace. Já bych předvídala, že pak v ten moment e, se dostaví, dojde, přijde i na posouzení dopadu. Přijeli jsme nějaké kroky k látkám, které jsou endokrinními disruptory. U těch oblastí, které znám nejlépe, například REACH, Ano. Mnoho produktů, které byly eh, jasně endokrinně disrupční, jsme stáhli z trhu. Tam, kde bylo zřejmé, že jsou to endokrinní disruptory, že mají negativní následky. Samozřejmě, a to je také cílem komise, a cílem, který jsme měli u těch nových kritérií, Dalo by se to ještě dále zpřesnit a se zlepšujícími se poznatky ohledně těch jaksi tras, cest mezi příčinou a následkem u endokrinních disruptorů budeme pak moci přijímat rozhodnutí i k dalším krokům, pokud budou eh, označeny za endokrinní disruptory. A u pesticidů a biocidů, jak bylo řečeno jsme, okamžitě začali implementovat nová kritéria a přijmeme kroky, pokud budou nějaké látky jasně identifikovány, pokud jsou to látky, o kterých jsme zatím nevěděli, že jsou endokrinními disruptory. Takže ten horizontální přístup je jedním z aspektů, kterým jsme se zabývali musíme jasně říci, že nemáme ten horizontální přístup zatím. Neznamená to, že bychom nemohli jednat, nebo že bychom nejednali. Kolegové hovořili také ke krokům k endokrinním disruptorům v různých regulačních kontextech. Myslím, že už v tuto chvíli je možné přijímat účinné účinná opatření. A poslední otázka, na kterou bych ráda zareagovala, je otázka k bisfenolu A. Omezili jsme bisfenol A v, u, u plastů, které přichází do kontaktu s potravinami. I nadále jsme EFSU pověřili tím, aby se zabývala studiem bisfenolu A jde tu o to, abychom opět měli potřebné vědecké doklady na poznatky. A já bych si dovolila tvrdit, že po, ve všem, co souvisí s veřejným zdravím, lze stěží tvrdit, že bychom zájmy průmyslu nadřazovali zájmu veřejného zdraví. Děkuji. um, my colleague would be ready. Ještě eh, kolega eh, vám může říct něco ke kosmetikům, pokud máte zájem? Ano, ale prosím stručně. Velmi stručně. Eh, tady byla otázka, proč se neočekává žádná změna nařízení o kosmetice. I když tato toto nařízení nemá žádné konkrétní ustanovení o disruptorech. My přesto máme eh, jiné eh, nástroje k tomu, abychom eh, zakazovali disruptory. Čili právní vakuum tady neexistuje, není tady žádná mezera. My máme všechny nástroje, které potřebujeme, abychom zajistili maximální úroveň ochrany Nařízení o kosmetice bude součástí horizontálního procesu, která je, který je součástí strategie. Děkuji. Děkuji, tím zavíráme tento bod. Ano, pardon, my máme 15 minut spoždění. Toto není odpověď na konkrétní otázky. Já myslím, že komise by měla brát parlament velmi vážně. Takže pane Eichhautre, můžete říci, co tedy eh, vyčítáte komisi, na co nezodpověděla, ale my máme skutečně, skutečně tedy spoždění. Pane Eichhaut, Neměli jsme žádnou konkrétní otázku o strategii Unie pro netoxické eh, prostředí, která nám byla slíbená do roku 2018. Nebylo řečeno, proč je to tak spožděné a mělo to zajistit, že všechny ty eh, látky, které jsou nebezpečné, mm, se dostanou na seznam REACH, co má být do roku 2020. Jak to tedy uděláme, když to máme spožděné? A dále za všechny tyto akce o eh, bezpečnosti, tedy ty fitness check, eh, nepovedou spíše jenom ke zdržení, takže vlastně ten termín 2020 se opět nestihne tak, jako se stalo několikrát předtím. A já bych skutečně chtěl slyšet eh, z příslip komise, že opravdu dodrží ten zákonem stanovený termín. Ano, tak myslím, že jsme vás eh, jasně slyšeli. Možná, že to nebylo eh, zodpovězeno. Paní Julika, chcete k tomu něco říci? So on the uh, question on the strategy on the toxic environment, I mean... Co se týče strategie o toxickém prostředí, ne, to tam skutečně není. My eh, jsme ve fázi reflexe, zejména eh, tedy s tím, že to chceme připravit pro příští komisi. A pokud se týče Eh, nařízení REACH. Já na tom nepracuji, ale myslím si, že ta eh, práce na eh, látkách, které tam mají být uvedeny, pokračuje a tam máme nějakých 190 látek, které už byly, které už byly nějakým způsobem prověřeny. A pan kolega k tomu může něco říci? Ano, já se mohu pokusit o tom říci aspoň částečně ta nejnovější zpráva EKA a dále zde mám tu cestovní eh, mapu eh, z dubna 2018. EKA každoročně prověřuje látky, které dosud nemají v databázi, zatímco ty, eh, ty registrované se dostávají do příslušné databáze a také Máme látky, které registrují nevládní organizace eh, a podobně, čili ty jsou registrovány na screeny. Do dubna 2018 eh, z této databáze jsme identifikovali celkem 1699 látek. A jsou to nejenom endokrinní disruptory, jsou to látky jiného charakteru, a 377 eh, z těchto eh, látek eh, bylo identifikováno jako endokrinní disruptory. Jejich většina v té době, duben 2018, nebyla registrována v rámci REACH, což znamená zhruba 60 a ty další eh, látky z těch 377 potenciálních disruptorů, tak tady eh, čtvrtina už je regulována a dalších 10 eh, až 15 se nyní posuzuje. A některé z nich byly identifikovány jako bezpečné, tedy nikoli endokrinní disruptory. Takže celkem z těch 377 látek tam není eh, žádný eh, nový, tedy neregistrovaný známý endokrinní eh, disruptor. Takže to možná posunulo ten termín a EKA tedy pracuje tedy na, na screeningu dalších látek. Děkuji a tím se dostáváme ke konci tohoto tématu pro dnešek. Eh, bylo to velice zajímavé a já vám děkuji za to, že jste nám eh, toto přednesli. A je mi velice líto, že máme už 20 minut spoštění. Přejdeme tedy další. Promiňte, vy jste mi slíbila, že tu otázku zopakujete a byla to malá otázka, protože já jsem neočekávala příliš Eh, příliš konkrétní odpověď. Já skutečně byla ráda, kdyby se to opakovalo komisi. Takže prosím, zopakujte otázku. Udělám to v holandštině. Ano, já jsem neměla vysoká očekávání, ale ptala jsem se na tři různé jedy v eh, zemědělství v roce 2005 a 6 byly schváleny pro Evropský parametrech, ale ukázalo se, že jsou endokrinními disruptory. A přesto ještě v roce 2016 došlo k prodloužení jejich eh, registrace a povolení ještě o další rok a pak znovu o další rok. A skutečně oni jsou disruptory a přesto jsou na trhu, ale měli by být eh, zakázány. Já se ptám, jak je to možné, protože máme nařízení o ochraně rostlin, čili podle toho by to mělo být slažnost trhu General Food Law to samé. Čili já se ptám, kdy tyto tři látky budou v Evropě zakázány. Je skandál, že je pořád máme na trhu. Ano, dobře. Tím už po třetí končím debatu k tomuto tématu a přecházíme k dalšímu bodu a to je výměna názoru s panem Švarcem, který je zpravodajem pro vysvětlující stanovisko EHSV o provádění právních předpisů EU v oblasti ochrany životního prostředí týkajících se kvality ovzduší, vody a odpadů. Takže hmm, Stanovisko eh, nám tedy měl připravit ECOSOC, eh, to jsme, to jsme tady eh, skutečně to jsme skutečně přijali a jsme rádi, že zde dnes můžeme přivítat pana Švarce, který nás s tím stanoviskem seznámí. Zdravím, děkuji vám za pozvání. Jménem EHSV vám chci popřát hodně štěstí v novém roce 2019 a ještě jednou děkuji za vaše zadání výboru, abychom eh, vytvořili stanovisko ohledně respektování environmentálního práva oblasti eh, vody, ovzduší a odpadu. Toto téma nám eh, opravdu leží na srdci, takže ta debata někdy je dost živá podobně jako u endokrinních disruptorů, jak jsme se přesvědčili a proč. Protože jde o, jsou v sázce zdraví populace. E, to v první linii, ale také zdraví ekosystém. Bez nichž není vůbec žádná dlo, ekonomika dlouhodobě života schopná. A tohle je to, co vyplývá tedy z tohoto stanoviska. To znamená, abychom připomněli, že populace Evropské unie z hlediska toho, co dělá, eh, co se eh, dělá pro životní prostředí, to je ten zájem je, vyplývá jasně z eh, eurobarometru každý rok. A mm, veřejnost chce výsledky. Když se nedostaví, tak pak se samozřejmě ta populace odvrací od těch, kdo rozhodují. Takže jde, je v sásce naše eh, důvěryhodnost jakožto eh, angažovaných Evro, Evropanů, abychom eh, zajistili, že skutečně tento zákon nejen existuje, ale že je také naplňován rovnoměrným způsobem. aby občané nejen byli spokojeni a e, z hlediska své důvěry v, e, v Evropu v environmentální oblasti, ale abychom si také uvědomili, že z ekonomického hlediska je skutečně výhodné mít environmentální právo. Je, je to jedna, jednak nám to uspoří určité náklady a jednak tím získáme z hlediska konkurenční výhody oproti jiným aktérům na globální úrovni. Je tu studie, z nedávné doby, která ukázala, že jde o 50 miliard eur ročně, které získáme díky dobře uplatněné ochraně životního prostředí. Jinak dojde k narušení hospodářské soutěže. Takže to je další důvod, proč je důležité, aby existovalo to, to environmentální právo, aby mezi námi, Evropany, jsme nevytvářeli nějaké nespravedlivé situace. Jakmile vznikne nespravedlnost, nerovnost, tak okamžitě následuje eh, ztráta důvěry v evropské instituce. Takže to je takový kontext eh, tohoto stanoviska, této, která, která nasledovalo po zprávě, zprávě po, po tedy sdělení číslo 10 Evropské komise, které se týkalo akčního plánu na téma eh, environmentální zprávy. A z, těch, z toho jsme převzali hodně doporučení, včetně toho včetně stanoviska výboru regionu, z kterého, jsme, z kterého jsme vzali rovněž několik závěrů. Já, to, já z toho vypíchnu pár bodů. Takže my vítáme, jakožto výbor EHSV, práce komise a evropskou legislativu, ale navrhujeme zároveň několik podnětů ke zlepšení. Výbor představuje zástupce občanské společnosti, a to e, velmi rozmanité. Jsou to zástupci zaměstnavatelů, odborů, zaměstnanců, občanů, kteří jsou e, v různých združeních rodinných, zemědělských, mládežnických a tak dále. A to dává těm našim stanoviskům určitou kvalitativní e, hodnotu. A v tomto stanovisku se nám prakticky jednomyslně eh, podařilo tedy schválit tyto závěry, které velmi jasně ukazují prstem na nedostatek eh, politické vůle v mnoha členských státech, nedostatek vůle uplatňovat environmentální právo. A to je základní problém. Základní problém v tom, že členské státy, nebo minimálně jejich vlády, neuplatňují právo, protože k tomu prostě nemají vůli. To je velmi vážné, ale je to tak. A nikdo to nespochybnil. Takže to je první bod. Druhý bod. Je tu nedostatek zdrojů pro uplatnění tohoto práva. Finančních i lidských zdrojů. Bez personálu, bez prostředků, k tomu, abychom vysvětlili lidem, co to je environmentální právo? Abychom pomáhali těm aktérům ho implementovat. No jak chcete, aby se nám to podařilo? K tomu musí být personál, který, je, eh, který lidi, seznamuje lidi, ale také v druhé fázi ti, kteří budou schopni eh, zajistit dodržování, případně i potrestat eh, ti, kdo právo obcházejí. Takže to jsou, to jsou naše první doporučení. Členské státy Evropské unie by to měly rovněž eh, převést do víceletého finančního rámce. Aby existovaly společné prostředky, aby nedošlo k distorzi hospodářské soutěže eh, mezi zeměmi. EHSV prostřednictvím organizací které jsou v něm zastoupeny a sítí Evropské unie. Může rovněž svým dílem přispět. Naše eh, organizace mají zastoupení eh, víceméně všude, kde jsou i občané, kteří jsou bdělí a kteří mohou eh, činit vlády zodpovědné z toho, aby plnili své úkoly. A my jsme eh, požádali, abychom se k tomu mohli vyjádřit prostřednictvím stanoviska. Toto právo nám bylo dáno eh, s panem Timmermansem. Otázka personální, otázka prostředků, co týká skutečně všech eh, osob, které mohou zajistit dodržování environmentálního práva ve všech oblastech. Nejenom ty, kde jsou ty největší mezery. Právě tedy ovzduší, voda a, a odpad. Pokud jde o inspekce, inspektory, to je jedna věc, ale měli bychom eh, vyškolo, vyškolit také na evropské úrovni osoby, které, kteří, kteří se stanou jakými specializovanými soudci či státními e, zástupci, kteří e, budou mít konkrétní expertízu k environmentálním otázkám. pokud nějaký občan se obrátí na eh, soud, tak soudce to nevždy správně pochopí, protože není správně vyškolen a sám nechápe to, eh, rozsah tohoto právo. A to se může promítnout pak do eh, rozsudku na úrovni regionální i státní. Takže potřebujeme soudce a specializované státní zástupce. A ještě připomenu, že potřebujeme i eh, vhodné naplňování environmentálního práva v zájmu vyšších cílů. Například cíle horizontu 2030, udržitelného rozvoje a také pařížských dohod. Bez dobře implementovaného environmentálního práva nedodržíme tyto cíle. Tímto vám děkuji za, za pozornost. Thank you very much for your... Děkuji za prezentaci. Má někdo nějaký dotaz? Pokud ne, zeptám se pane Švarci, Životní prostředí je trvale mezi oblastmi, kde dochází eh, k nejčastějšímu řízení pro porušení pravidel. Co si tedy myslíte, že je největším problémem nebo výzvou eh, v provádění současné legislativy v oblasti, kterou se zaobírá vaše stanovisko? Co si myslíte, že je největší výzva při implementaci? A kdybyste se také mohl krátce zmínit, eh, ještě podrobněji o té potřebě specializovaných soudců a státních zástupců. Vaše průzkumné stanovisko se o tom zmiňuje, zmiňuje, takže kdybyste to mohli ještě více konkretizovat. Děkuji. Oui, merci pour vos questions. Děkuji vám za váš dotaz. Největší výzva je výzva kulturního rázu která se týká našich eh, eh, zodpovědných, tedy osob, které eh, rozhodují. A těch, kdo je samozřejmě dostanou k moci. Protože oni to nejsou jenom občané, kteří dostanou k moci, ale je to celý ten právní systém, který pak umožňuje prostřednictvím například financování politických stran, šíření jejich myšlenek v médiích a tak dále, to je také to, co dovede ty lidi k moci, nejenom jaksi eh, samotní voliči. A to platí i pro Evropský parlament v menší míře, ale v první řadě to k tomu dochází na úrovni členských eh, států. Jsou zatím firmy, které jsou často, mají často pouze krátkodobý zájem a eh, nevnímají do, dobře ten kolektivní společný zájem jakožto svůj zájem. A, takže první výzva je kulturního rázu ale také rázu demokratického, protože tady jde o budoucnost demokracie. Pokud nebudeme schopni eh, tímto způsobem zajistit, aby naši vedoucí představitelé eh, procházeli určitou evolucí, tak to bude podkopávat i naše demokratické hodnoty, což už teď vede k problémům, vylává to debatu v celé Evropské unii eh, s tím, jak se blíží příští evropské volby. Takže první největší výzva je kulturní. Musíme mít eh, určitou politickou vůli. Kdyby byla politická vůle, byla by uplatněna, eh, tato byla by daleko méně občanů, kteří by se museli obracet na soudy. Jeden z vašich kolegů eh, také velmi živě na toto poukázal. poukázal ukázal prstem několikrát na komisi. To znamená, dodrž, chce, budete dodržovat pravidla, která sami vytvoříte? To je základní otázka. Takže měli bychom konečně začít řešit eh, tuto eh, výzvu, tuto základní kulturní výzvu jako eh, skuteční demokraté, kteří chtějí uplatňovat odhlasované zákony. Pak ty specializovaní eh, soudci a státní zástupci, já vím, že se budu trochu opakovat, ale nejsou to jenom naše myšlenky, naše podněty, ale také i z eh, sítě Impel, což je evropská síť, kterou tvoří profesionálové v této oblasti a kteří si uvědomují podstatu této problematiky, to znamená soudci, kteří nemají čas se dopodrobna obeznámit s Eh, s danými případy a kteří jaksi jsou nuceni trochu žonglovat, přecházet z, z jednoho tématu do druhého. Jednak ty texty jsou často složité a těžko pochopitelné a interpretovatelné, jak tomu je obecně upráva. A pak je tu samozřejmě judikatura eh, a tyto osoby pak nemohou čistě na základě svých eh, eh, dovedností a pouze eh, právní vědy rozhodovat. Takže potom žád, žád, je tu žád, jak si požadavek určité specializace. To není něco, co bychom si jen tak vycucali z prstu, ale je to něco, co vyplývá z jejich vlastní zkušenosti. Oni si sami uvědomují, že potřebují čas Eh, potřebují pracovat s podobnými případy ze stejné oblasti, aby pak mohli odvádět dobrou práci. Well, thank you very much. Děkuji vám, pane Švarci. Poprosím komisi, nebo respektive zeptám se komise, zda se chce vyjádřit. Máte slovo. Ano, děkuji. Jenom stručně Nejprve chci přivítat to, že tady zazněla eh, příslušná žádost a představení toho průzkumného stanoviska. My souhlasíme s řadou zjištění stanoviska, zejména potom s těmi obecnými vyjádřeními v části dvě dokumentu. Je potřeba vyhýbat se disparitám mezi členskými státy, je důležité, aby se dbalo na dostatečnou administrativní kapacitu, osvěta, zapojení občanské společnosti. To vše jsou velice důležité aspekty, s tím souhlasíme. Chápeme, že účelem stanoviska nebylo, opakova, nebylo opakovat eh, nějakou dřívější práci, eh, kterou již EHSV e vypracoval takže se tam těm horizontálním nástrojům stanovisko příliš eh, nevěnuje, byť my si myslíme, že jsou to věci nesmírně důležité a pak záleží samozřejmě na jejich implementaci. Dále souhlasíme eh, s tím bodem stanoviska, kde se píše, že eh, dodržování ehm, současné legislativy nestačí. Je to samozřejmě velice důležité, ale je potřeba, aby ta implementace byla maximální. A na závěr eh, jsme si povšimli, že v té části, kde se hovoří o kvalitě legislativy, jsou doporučení, která spíše souvisí s přeskumem právních textů v této oblasti než přímo s prováděním současné legislativy. Samozřejmě, že to není problém. Tato zjištění mohou totiž přispět k následným fitness checkům, ale přece jenom chci říci, že je tady rozdíl mezi prováděním a mezi přeskumem. A pokud jsou tady nějaké dva aspekty, které bychom měli doplnit k této zprávě, tak jednak je to environmentální integrace. Vidíme v naší práci, že zásadní součástí je to, že jsou tady další politiky, které mají značný dopas na eh, životní prostředí, ať už jde o dopravu nebo zemědělství. A vemte si třeba nitráty, to je naprosto zásadní a další, druhé doplnění je transparentnost a schromažďování poznatků. To je naprosto zásadní pro účinnou spolupráci a implementaci environmentální legislativy. Velice často totiž výdáme, že pokud informace nejsou k dispozici pro to, aby lidé mohli skutečně jednat, tak se těžko dosahuje implementace. Tak to takové velice rychlé schrnutí našeho náhledu na toto stanovisko. Děkuji vám. Děkuji také panu Švarcovi, děkuji tedy ještě jednou komisi za vyjádření a tím myslím, že můžeme tento bod na našem programu uzavřít. Pokud jde o téma o zelenění v rámci evropského semestru, to je téma, o kterém by nás měl informovat pan eh, Dordea, ale nevidím ho tady. Dobře, proběhne tedy výměna názorů, pokud jde o pokrok v oblasti přeskumu a provádění environmentální legislativy a ozelenění v oblasti eh, evropského semestru. Předám slovo panu Kodeskovi. Nebo ani tento není, a omlouvám se, místo eh, kolegů jsem tu dnes já jako náhrada. Pan Jonesku měl nahradit pana Dordeu, ale ani ten nedorazí, už to chápu, říká paní předsedkyně, takže kdybyste se nám představila, já jsem se raz jen Děkuji paní předsedkyně za možnost eh, zúčastnit se této výměny názoru, pokud jde o přeskum environmentální implementace a ozelenění v rámci evropského semestru. Uplynuly dva roky od zveřejnění Eh, toho přeskumu EIR v roce 2017. Eh, máme k dispozici eh, zprávy pro jednotlivé země, to celý balíček. A jak víte, EIR chce zlepšit implementaci v oblasti evropské environmentální legislativy. Jde nám o to, že si zjistíme problémy, kde k implementaci nedochází, kde jsou nějaké systémové překážky při provádění politik v různých odvětvích. Jde vlastně o dvouletý cyklus analýz, dialogů a následných posouzení. Nejde o to, že bychom chtěli nahradit eh, ta řízení pro porušení pravidel tímto způsobem, ale chceme řešit primární příčiny problému s implementací v terénu a chceme dát prostor pro dialog, kde se dají řešit eh, problémové záležitosti a řešíme i financování. Pokud jde o problémy s nedostatečným prováděním environmentální legislativy, tak tady je příčin celá řada. Liší se také v jednotlivých zemích eh, a v jednotlivých odvětvích. V posledních dvou letech eh, celá řada zemí zorganizovala dialogy většinou na základě těch problémů, které eh, byly obsaženy v jejich zprávách, zprávách pro dané země a týkaly se různých oblastí, například ochrany přírody nebo kvality ovzduší. A kromě těchto základních dokumentů, jejich cílem je stanovit si ty problémové oblasti, jsme také spustili další nástroj, vzájemný, vzájemná výměna, kterou označujeme jako peer-to-peer, kde chceme přispět eh, k vzájemné výměně osvědčených postupů mezi členskými státy, aby si velice konkrétním způsobem mohli vyměnit názory na eh, implementaci environmentální legislativy. Je to nástroj poměrně úspěšný, už teď jsme eh, v rámci něj spustili 19 projektů a další připravujeme. Teď také dokončujeme celý tento balíček pro rok 2019. Bude to tedy nový přeskum environmentální implementace a hotov eh, by měl být v březnu. K dispozici k tomu bude také sdělení, které bude schrnovat hlavní zjištění a další přílohou budou eh, kontextuální informace, výchozí informace, tak aby každý si z toho mohl udělat eh, obrázek eh, ohledně toho, jak to vypadá s implementací environmentální legislativy a případně se dozvědět podrobnosti. Vaše podpora a návrhy, které jste předložili v rámci prvního kola, byly velice důležité pro přípravu toho kola druhého v roce 2019. Nové právě dokládají pokrok členských států ale v některých případech bohužel také pokrok nedostatečný. Dále jsme se věnovali i novým tématem, tématům v porovnání s rokem 2017, zejména klimatickým změnám, chemickým látkám, emisím z průmyslu a cizorodým invazivním druhům. Samozřejmě, že to není vždycky snadné zaobírat se novým vývojem. Jsou tady nové požadavky na Eh, podávání zpráv podle nové legislativy. Není to vše ještě doladěno tak, aby ten rytmus například podávání těch zpráv byl stejný ve všech legislativách, aby tam byly stejné termíny a my se teď tomuto v komisi věnujeme. Snažíme se eh, ty výkaznické povinnosti sladit. Současná zpráva se více věnuje také zprávě v oblasti životního prostředí. V březnu k tomu publikujeme studii. Chceme, aby se země více zapojovaly do dialogu a do těch takzvaných vzájemných projektů, které řeší problémy, primární pr- příčiny nedostatečné implementace. Teď k ozelenění v evropském semestru. Tak zapracování EIR do evropských politik, to je povinnost, která vyplývá přímo e, ze smlouvy a reagujeme tak na potřebu dosáhnout udržitelné společnosti. Efektivita je tady důležitá pro dosažení udržitelnosti evropských investic, kdy nám jde o udržitelný rozvoj a podporu strukturálních reform. Roční eh, přeskum pro rok 2019 se věnuje veřejným i privátním investicím a měl by být doprovázen strukturálními reformami, abychom opravdu naplnili stanovené cíle na evropské úrovni, abychom se přiblížili oběhovému nízkouhlíkovému hospodářství a, podř- a podpořili dlouhodobou udržitelnost. Eh, ADGES eh, zdůrazňuje environmentální udržitelnost a věří, že je to potenciál pro další rozvoj ekonomiky, mm, přičemž budeme úsporně nakládat se zdroji, které máme k dispozici. Jde eh, o to, abychom odpojili jaksi ekonom, energetické zdroje, jejich efektivitu od ekonomického rozvoje. Investice do nízkouhlíkové a oběhové ekonomiky, to je způsob, jak zůstat jako Evropa globálně konkurenceschopný a přitom nesnižovat životní úroveň. Podle AGS, eh, zlepšení dopravní infrastruktury, podpora inteligentní mobility, včetně nulově emisní mobility, to je problém v celé řadě členských států. Privátní investice musí být eh, využívány častěji. Místní iniciativy by měly být také eh, více využívány, zejména v nízkouhlíkové udržitelné ekonomice. A AGS dále stanoví, že dobře fungující veřejné instituce jsou eh, důležitým předpokladem pro úspěšné splnění reform. Je tady jasná synergie s eh, těmi zjištěními z přeskumu implementace environmentální legislativy a tady jsou státní úřady eh, klíčové. Novinkou Evropského semestru v roce 2019 je to, že bychom se měli více zaměřit i na investice ze všech fondů, včetně fondů soudržnosti. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Zorinho. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, že jsem tady nebyl úplně od začátku, takže jsem neslyšel celé vystoupení Evropské komise. Nicméně děkuji za tyto informace. Všichni víme, že Evropský semestr byl původně zamýšlen jako ekonomický nástroj a teď se postupně rozšiřuje do oblasti sociální a environmentální, věnuje se koncepčním záležitostem, ale v praxi tam spadají věci finanční kontroly nebo věci, které nastavují eh, fiskální eh, omezení pro členské státy. Teď se tedy připojují k evropskému semestru také environmentální eh, záležitosti s tím související politiky, dále politika zaměstnanosti a tak dále. Já jsem připravil řadu návrhů, o kterých se bude v našem výboru hlasovat, souvisí s nízkouhlíkovou ekonomikou do roku 2050, se využíváním ekonomicky účinných a sociálně spravedlivých vzorců. Zabývají se uhlíkovou neutralitou a cíly pro jednotlivé členské státy. Tomu se věnujeme se stínovými zpravodaji. Já doufám, že moje návrhy budou schváleny. A chci požádat komisi, aby tyto návrhy vzala v potaz, protože evropský semestr eh, nyní zahrnuje i Eh, environmentální a eh, sociální zprávu, už to tady není nástroj čistě eh, finanční. Děkuji. Ještě někdo další? Nikoliv, tak já mám sama dotaz. Kdybyste nám mohla říci, jak místní a regionální úřady byly zapojeny do celého procesu? To by mě zajímalo. Takže máte slovo. Thank you, Mrs. Uh, Chair. I'm Děkuji, paní uh, předsedkyně. Mm, já se zabývám, tedy já vedu útvar, který se zabývá implementací semestru a revizí oblasti životního prostředí. Vy jste skutečně zmínila důležitý aspekt. My samozřejmě bez eh, implementace životního prostředí se neobejdeme. Jsme ve styku s regionální a místními orgány, snažíme vést intenzivní, snažíme se vést intenzivní dialog a to platí i pro výbor regionu. A samozřejmě máme také dialog s členskými zeměmi. V podstatě jsme je žádali, aby eh, jak si nastolovali témata. Dále Letos máme tedy výměnu osvědčených postupů a peer learning. A znamená to, že tady probíhají nezbytné výměny na expertní úrovni a tak dále. To se samozřejmě týká také regionální a místní úrovně. Proběhla řada úspěšných akcí mezi členskými zeměmi a také eh, mezi regionálními a místními orgány. A tam se také uplatňovala regionální pravidla jako taková. A samozřejmě platí neustále naše výzva členským zemím, aby co nejvíce zapojovali do procesu také další orgány, což samozřejmě není jenom jaksi věc pro komisi, ale jde také o členské země, aby vyvíjeli vlastní aktivitu vůči nám. Mr. Zorino, would you like to Pane Zorinio, chcete se ještě něco zeptat? Ne. V tom případě vám děkuji za přidané informace. Děkuji vám, že jste mezi nás přišli. To je konec tématu a v podstatě je to také konec dnešního zasedání. Děkuji vám.